Good morning. Dobré dopoledne. Vypadá to, že nám nefunguje web streaming, snažíme se to napravit, nicméně pro vás to problém není, protože to zde nepotřebujete. Dnes dopoledne nás čeká přehled témat, která jsou na pořadu eh, eh, našeho výboru, to znamená klimatické změny, životní prostředí, veřejné zdraví, a samozřejmě také eh, zajišťování potravin, bezpečnost potravin. Nicméně to není na dnešním eh, programu, to znamená, dnes se budeme zabývat klimatem, veřejným zdravím a životním prostředím. Máme zde eh, jako hosty tři externí odborníky z různých institucí. Vypracovali studii o tom, co můžeme očekávat u konkrétních témat. Každý bude mít 15-minutovou prezentaci a potom bude prostor pro vaše otázky a následně také odpovědi. Budeme končit ve 12.30. Půjde o tři samostatné bloky, to znamená, po každé prezentaci eh, bude sekce otázek odpovědí ke konkrétnímu tématu. Máme zde tři odborníky, které jsme pozvali ale jde o široké téma, takže experti eh, znají velmi dobře své téma, ale spoustu eh, vstupních údajů eh, mají od jiných kolegů. To znamená, že jsou, jak jsem řekla, experty na to své téma, ale nemohou znát úplně vše ve všech oblastech. Budou se vám ale snažit poskytnout co nejlepší odpovědi. Máme zde Anke Herolds k institutu, Ona bude hovořit o politikách eh, v oblasti klimatických změn. Ze stejného institutu také Francisku Wolf, ta se bude zabývat eh, politikami životního prostředí a potom Nikolaj Puškadev eh, z Evropské aliance veřejného zdraví a ten bude hovořit o politikách veřejného zdraví, to znamená ten třetí blok. Začneme hned prvním blokem, to jsou politiky klimatických změn, současný stav a současné a budoucí výzvy. Díky programu Uršuly von der Leyen eh, z komise už eh, něco víme, ale teď dáme slovo naší hostující expertce, aby nám řekla, co můžeme očekávat. Máte 15 minut. Děkuji za slovo. Dostali jsme za úkol se ve studii zabývat stávající legislativou, zejména stávajícími cíly a strategiemi a také budoucími výzvami, budoucí výzmy jsme strukturovali eh, v oblastech eh, podle paní předsedkyně komise van der Leyen. Eh, potom jsme se zabývali očekávanou legislativou v následujícím období a také jsme se zabývali nedostatky v implementaci politik ekologických nebo hm, politik, které se týkají klimatických změn. Ta obrazovka je bohužel trochu malá, ale pokusím se vám eh, vysvětlit eh, ten graf. Tam jsou trendy eh, skleníkov, emisí skleníkových plynů, jsou tam uvedeny také cíle, očekávání. Okay. I will just explain then in words. So for, um... Vysvětlím to slovně. Rok 2020 um, cíle pro EU u eh, skleníkových plynů je minus 20 oproti 1990. Rok 2030 je to minus 40 oproti roku 1990, což je také cíl, eh, v rámci eh, pařížské dohody těch minimálně 40 předložila jako závazek Evropská unie. A dlouhodobější perspektiva do roku 2040 nemáme ještě eh, stanovený cíl legislativně, ale máme dlouhodobou strategii, kterou předložila komise a ta předpokládá eh, s cílem pro 2050 snížení o 80 až 95 emisí skleníkových plynů. Eh, ta černá část grafu představuje současné emise, to znamená, vidíte, kde se nacházíme. Už jsme mírně pod tím cílem snížení o 20 a potom tam máme tu zelenou a oranžovou eh, linii, to jsou eh, projekce, tedy očekávání do budoucnosti a vidíte, že se nacházejí nad cíly pro rok 2030, což znamená, že je zapotřebí přijmout další doplňující opatření máme-li těchto cílů pro rok 2030 dosáhnout. Ještě se k tomu vrátím později. Co se týče eh, celkových klimatických cílů, tak eh, před námi stojí určité výzvy. Eh, vyplývají také z pařížské dohody. V roce 2020 příští rok dojde k aktualizaci těch vnitrostátně určovaných přínosů nebo podílů. To znamená, měly by jednotlivé strany poskytnout aktuální informace v rámci pařížské dohody. A v EU se v rámci eh, tohoto diskutuje o tom, že bychom mohli mít ambicioznější cíl pro rok 2030. Eh, v návrzích paní van der Leyen eh, se hovoří o tom, že by si přála usilovat o snížení o 50 A pokud by ty větší ekonomiky byly ambicioznější, tak ty by mohly vykazovat eh, až snížení o 55 oproti roku 1990. Je to také součástí eh, usnesení Evropského parlamentu eh, z posledního období, kde se hovořilo právě o snížení o 55 Hovořili jsme také o eh, ambicioznějším cíli pro 2050, tedy dosažení eh, uhlíkové neutrality eh, v dlouhodobém hledisku. Místo 80% snížení by tam bylo 95%. Hovořilo se o tom už na úrovni rady. A poměrně velká část členských států to podpořila, nicméně některé členské státy byly proti. Bude to eh, součástí programu finského předsednictví v tomto poletí. Paní eh, komisařka van der Leyen eh, navrhla zákon k evropským klimatickým změnám, kde by tam byly implementovány cíle pro klimatickou neutralitu do roku 2050 a pak jsou tam cíle pro období 30 až 50. Potom máme Evropský klimatický pakt mezi regiony, jednotlivými komunitami, občanskou společností a školami. Důležitou součástí, eh, která podporuje klimatickou politiku, je víceletý finanční rámec na období 21 až eh, 2027 v eh, slajdu je chyba, tam je 2017, ale má tam být 2027. Návrh komise je zvýšit výdaje eh, pro dosahování klimatických cílů v rozpočtu z 20% na 25%. Hodnotově to znamená asi 320 miliard eur. V minulém období jsme měli usnesení Evropského parlamentu k výdajům na klima, kdy se požadovalo zvýšení na minimálně 30 do roku 2027, tedy ještě větší eh, zvýšení oproti tomu, co navrhuje komise. Další věc, která je teď na stole, je Fond pro spravedlivou transformaci pro eh, čistou energetickou transformaci v uhelných oblastech. Opět k tomu existuje usnesení parlamentu, který vyžaduje vyčlenění 4,8 miliard na tento fond v následujícím víceletém finančním rámci 21 až 27. Ehm, je to třeba rozdělit eh, mezi eh, systém ETS a také mezi odvětví, která nejsou součástí toho systému obchodování s povolenkami. U ETS máme cíl eh, minus 26, 21% a 43% pro 2030. A do roku 2020 roční snížení je 1,74% ročně. Mělo by dojít k navýšení v období do 2030, by to bylo mírně přes 2%, 2,2% snížení. ETS eh, činí asi 45%, je to více než 11 000 různých instalací a um, legislativa pro první fázi ETS do roku 2030 už byla přijata v roce 2018. Eh, přidělování eh, povolenek eh, probíhá v rámci ETS přes dražby a také takové volné přidělování v jednotlivých odvětvích. Je tady ale velké riziko uhlíkového úniku. To volné přerozdělování bude ukončeno do roku 2030. V raných fázích systému ETS a udělování eh, povolenek eh, došlo k tomu, že byly překračovány eh, emise asi o 2,1 miliard tun CO2, to se akumulovalo v systému ETS, což mělo potom dopad na nízké ceny. A právě kvůli tomu přebytku První opatření eh, bylo provedeno mezi roky 2014 a 2016. Hovořilo se o tzv. backloadingu, tedy eh, stažení asi 300 milionů tun eh, nebylo součástí dražeb, ale bylo zadrženo. A teď máme ale nový nástroj, je to rezerva pro tržní stabilitu MSR v rámci ETS, funguje od letošního roku, od ledna. A e, část e, povolenek je součástí rezervy a tato rezerva je potom uvolněna, pokud e, určité ukazatele pro toto příslušné ukazují, že jsme pod určitými prahovými hodnotami. Od roku 2023 to bude vždy omezeno dražebním objemem předchozího roku. Vedlo to k nárůstu cen povolenek. Tady vidíte graf, ta modrá část, to jsou povolenky. Tam, kde to je vyšší než eh, šedá část, tam to jsou ty verifikované emise. Potom ta žlutá část, to je ten kumulovaný přebytek a červená linie eh, představuje ceny povolenek. A v roce 2018 vidíte, že došlo k nárůstu ceny po tom přijatém opatření o eh, rezervy MSR a teď je to asi 25 eur. Cena se tady zvýšila, to znamená, že opatření zafungovala. Ehm, systém ETS, co nás čeká u tohoto systému, jaké výzvy? Ehm, zvýšení ehm, cílů snížení emisí o, na minus 55 Znamená to také, že v rámci ETS eh, e eh, budeme se potřebí navýšení asi o 61-65 oproti eh, roku 2005. Můžeme toho dosáhnout tím, že posílíme to cel, ten celkový strop nebo eh, využijeme tu eh, rezervu tržní stabilitu, stability nebo jiná opatření pro mm, povolenky. Další výzvy, které před námi stojí, některé státy oznámily mm, vlastně to opuštění, mm, které se týká uhlíku, face out, Dánsko, Portugalsko, Španělsko. A pokud tyto tato zařízení, která jsou teď součástí ETS, a emise už by nebyly součástí systému ETS, tak se dostanete do podobné situace jako v minulosti, že budou mít obrovský přebytek. Což by znamenalo také, že eh, budou zrušeny další povolenky. V některých členských státech je to součást návrhu pro eh, tu odchozí fázi u uhlí, coal phase out, probíhá také diskuze v jednotlivých zemích a myslím si, že i na úrovni EU. A máme také zvláštní pokyny pro eh, státní podporu u ETS. Tyto pokyny skončí s koncem roku 2020 a bude je třeba revidovat, což je věc, která nás také čeká. A ve čtvrté fázi ETS eh, máme nový fond, eh, fond pro modernizaci, na něm jsme se dohodli, je to novinka. A tento fond podporuje investice do modernizace energetických systémů a také na zlepšení energetické účinnosti v členských státech, pokud ten členský stát má HDP na hlavu nižší než 60 průměru Unie. Budeme mít každoroční zprávy Unie a fond bude eh, přeskoumán v roce 2024, to znamená, to je další věc, která nás čeká v tomto období parlamentu. Další část snižování emisí, která nespadá pod ETS, jde o tzv. nařízení o sdílení vynaloženého úsilí. Jde zejména o emise z dopravy, z bydlení, zemědělství a zpracování odpadu. E, cíle jsou minus 10 2020 oproti 2005 a minus 30 v roce 2030 oproti roku 2005. Na grafu vidíte ty tmavě modré sloupce, to jsou cíle členských států v rámci tohoto rozhodnutí do roku 2020, toho cíle, a světle modrá, to jsou cíle do roku 2030. Ukazuje to, že cíle pro rok 2030 jsou mnohem přísnější, tvrdší než pro rok 2020, a zejména u mnoha členských států. Podíváme-li se na současnou eh, prognózu u členských států a emisí skleníkových plynů, tak eh, pouze málo členských států eh, jsou uvedeny zelenou barvou. Tam už implementovaly jednotlivé nástroje a opatření a dosáhly cílů eh, stanovených pro 2030 a oranžové státy jsou ty země, které stále ještě zaostávají. To znamená, jejich očekávání neodpovídá cílům pro ten sektor, který nespadá do ETS. Eh, členské státy musely eh, předložit národní energetické klimatické plány, předkládali je komisi, komise potom prováděla přeskum a to vyhodnocení komise ukazovalo, že snížení emisí mimo ETS, to znamená hlavně té o dopravu, budovy a zemědělství, eh, bude o 2% nižší oproti cíli 30% v tomto odvětví. Poměrně velký počet členských států ve svých návrzích plánů nepředložilo to, jak chtějí dosáhnout eh, vnitrostátních cílů v rámci nařízení o sdílení eh, vynaloženého úsilí, nepředložili ani žádná plánovaná dodatečná opatření. Eh, komise dala členským státům doporučení, ty musí připravit revidované plány a to do konce letošního roku. Následně to komise opět vyhodnotí. Takové jsou cíle pro obnovitelné eh, zdroje energie. Jde opět o poměrně velký balíček. Máme tam cíl 20 podílu energií z obnovitelných zdrojů do roku 2020, 32 je to v roce 2030, a to na úrovni EU. Směrnice o obnovitelných zdrojích energií obsahuje revizní doložku, která řeší ehm, cíl roku 2023, to znamená, je to věc, která se týká tohoto volebního období. A je tam také vyhodnocení členských států jejich národních energetických a klimatických plánů. To, ten přeskum ukázal, že tady je nedostatek ve výši asi 1,1 až 1,6 procentních bodů. Máme-li dosáhnout těch 32 procent, ehm, pokud jde o podíl obnovitelných zdrojů energie do roku 2030. Hodně to závisí také na tom, jak se zapojí nebo jak se bude dařit těm ambicioznějším členským státům. Potom máme eh, cíle pro energetickou účinnost eh, oproti mm, primární spotřebě energie a finální spotřebě energie. Ta první část je minus, 30 eh, minus 13 nebo 13% zlepšení do roku 2020 a 26 zlepšení do roku 2030. U hodnocení plánu členských států byla zaznamenána mezera nedostatek, pokud je o zlepšení energetické účinnosti do roku 2030. Eh, ten nedostatek tam byl ve výše, ve výše 2 až 6 bodů a pouze několik členských států eh, příslušným způsobem přispívá k tomu dosahování stanovených cílů. Zde vidíte, jaká je situace v letectví. Mezinárodní letectví není součástí Mm, cílů EU, které jsme viděli na předchozích eh, slajdech eh, ke skleníkovým plynům, vidíte, vnitrostátní emise ty jsou poměrně stabilní, ale mezinárodní emise z letectví výrazně narůstají a u mezinárodní letecké dopravy 19 emisí na celosvětové úrovni pochází eh, z letů, které startují v EU, to znamená, EU vykazuje poměrně velký podíl na těch celosvětových emisích z letecké dopravy. Situace je taková, že země se celkově shodly na tom, že mm, organizace ICAO vytvoří nástroje a opatření a země potom budou muset spolupracovat celosvětově ICAO eh, vytvořila tzv. režim Corsia Offsetting a takový košík opatření na snížení emisí z letectví. Eh, podrobnosti eh, režimu Corsia nejsou ještě úplně dojednány, to znamená, jaké jednotky budou způsobilé nebo jak se bude řešit případné dvojí počítání u snížení emisí u těch vnitrostátních cílů, které vyplývají z pařížské dohody. EU se bude muset rozhodnout, zda se zapojí do toho režimu Corsia, nebo zda nadále budeme letecké emise e, zahrnovat do našeho systému ETS. E v roce 2014 e, veškeré letecké emise zahrnula EU do ETS, ale přišlo se s návrhem, že to je pouze dočasné, je tam takové to stop the clock, a že počkáme na to, jak to bude s celosvětovým řešením abychom vyčkali tady výsledek eh, řešení, které ji vyplyne z eh, ICAO. Další věc, o které se diskutuje v letectví, je to, že um, energetická daň se neplatí u komerčního letectví. Některé členské státy tlačí na to, abychom měli celoevropskou uh, daň na palivo nebo na kerosin. A uh, také tady máme um, ehm, přeskoumávány pokyny ke státní podpoře právě pro letecké společnosti a letiště. A také se e, řeší paliva z obnovitelných zdrojů energie v oblasti letectví. Je zde spousta výzev, souvisí to um, také s naší e, výzkumnou agendou a agendou pro inovace. E, mezinárodní spedice a lodě to máme také v eh, součástí našich cílů. Máme také Mezinárodní námořní organizace, která se shodla na eh, strategii snížení emisí. Cíle z u lodní dopravy jsou o snížení do roku 2050 minimálně o 50 oproti úrovni z roku 2008, to znamená, máme zde pouze ten dlouhodobý cíl. Krátkodobá opatření zatím ještě nejsou stanovena, měla by být určena v rámci organizace IMO ale zatím není dán žádný časový rámec pro eh, středně ani dlouhodobá opatření. Eh, v rámci směrnice ETS existuje ustanovení, které hovoří o tom, že komise by měla pravidelně eh, přeskoumávat aktivity IMO a opatření, která jsou zaměřena na emise z lodní dopravy, počínaje rokem 2023. Tady nás tedy čeká práce a komise už v této věci udělala to, že přišla s návrhem eh, přizpůsobit nařízení pro monitoring eh, u ten, pro ten mm, celosvětový systém shromažďování dat IMO. A je třeba diskutovat o tom, jak eh, řešit emise z lodní dopravy. Je to podobné, jak vidíte na grafu, jako u letectví, u Eh, tohoto odvětví dochází k nárůstu. Základní linie, ta oranžová čára, eh, ne ta nejvyšší čára, je scénář toho, že bude velká poptávka. A je to odvětví, kde emise poměrně hodně narůstají, proto je důležité eh, se zabývat opatřeními na snížení emisí z tohoto odvětví. Další oblastí, která nás čeká, jsou emise CO2 z automobilové dopravy. Máme spoustu nové legislativy z minulého volebního období, ale problémem je, že doprava eh, vykazovala v minulosti rostoucí trendy, zodpovídá za 22 evropských emisí skleníkových plynů. Eh, loni Eh, pokud jde o mm, nové eh, osobní vozy, tak tam došlo k zvýšení o 120,4 gramů CO2 na kilometr a cíl je přitom 95 gramů CO2 na kilometr. Je to cíl pro 2020, ještě se mu ani neblížíme. Víme, jak je to s prodejem hybridních vozů nebo elektrických vozů. Tam došlo sice k nárůstu, ale celkový podíl těchto typů vozů je poměrně nízký. A to v mnoha členských státech, až na některé výjimky. Eh, Výjimku je například Norsko. Z hlediska legislativy eh, v tomto období nás čeká přeskum nařízení eh, pro fungování emisí CO2 u nových osobních vozů ehm, má tak se stát v roce 2020 a potom také pro eh, nákladní vozidla. Tam je přeskum eh, nařízení plán mám pro 2020, potom máme směrnici o spoplatnění eh, těžkých nákladních vozů na určitých infrastrukturách, kde je tedy určité dálniční známky, ta tam. Přeskum se očekává v následujících letech. V této věci je důležité, aby Samozřejmě členské státy mohou eh, to spoplatňovat s ohledem na vzdálenost, ale také na externí náklady, to znamená například hlučnost, eh, znečištění, ale eh, emise CO2 zatím nemohou být součástí výpočtu těch externích nákladů a na příslušného spoplatnění. V návrhu paní van der Leyen, v tom mém dopise, se hovořilo také o um, takové dani, uh, uhlíkové dani přizpůsobení a takováto daň by zabránila přemístění mm, uhelně náročné produkce do zemí mimo EU. Eh, nedocházelo by tedy takovému uhlíkovému uhníku. Mohlo by jít o buď o daň nebo o nějaké clo na dovozy nebo nějaké opatření pro vývozy. Jde také o zboží vyrobené v zemích, které eh, nemají uhlíkový eh, cenový ekvivalent vůči ETS ceně v EU. Je třeba si ale uvědomit, že eh, systém ETS už řešil únik uhlíku u těch uhlíkově intenzivních průmyslů tam eh, v těchto odvětvích můžete dostávat povolenky zdarma, pokud jste vystaveni tomuto úniku. A nadráme toto nové opatření eh, formou daní. Tak když se podíváte na různé studie, tak pravděpodobně to nebude eh, v souladu spravedlivé o to opravu nebo úpravu daně, tak předpokládá se, že by to mělo dopady na příslušnou směrnici ETS a to, jak by to fungovalo s těmi eh, bezplatnými povolenkami. Teď se dostáváme k poslednímu slajdu a sice mm, poslední fáze k fosilním palivům v roce 2009 eh, Hlavy státu G20 se rozhodly na této fázi u náhražek eh, ve střednědobém výhledu. Komise k tomu vypracovala zprávu a poslední ze zpráv je z roku 2019. Hovoří se o tom, že náhražky k těmto palivům zůstaly poměrně stabilní. Když jsem se podíval na roky 2008 2016, nedošlo k jejich poklesu eh, i přes eh, mezinárodní závazek EU. Eh, e Komise oznámila, že vyhodnocení Evropského rámce pro energetické zdanění se bude zabývat také touto fází pro Eh, náhražky fosilních paliv. V březnu letošního roku, roku Evropský parlament eh, hlasoval o vyloučení eh, nákladu na výrobu fosilních paliv u Evropského fondu pro regionální rozvoj a také u fondu soudržnosti, to znamená, tam existují opatření na tuto fázi. Tímto jsem se dostala k úplnému závěru své prezentace a očekávaných výzev, není jich málo, ale je to hodně důležité téma také, mm, pokud jde o naši veřejnost. Takže vám děkuji tímto za pozornost. And, and I even... Děkuji vám. Eh, možná jste mm, pozapomněla na některé sektory, ale máte pravdu. Už to bylo více než 15 minut vaše prezentace, takže teď předám slovo ehm, našim eh, delegátům. Můžete hm, pokládat otázky, případně připomínky, ale opravdu měly by to být spíše otázky než dnes o politiku. Jde nám o informace, chceme si udělat představu ohledně problematiky. Teď už máme jednu žádost otázku, paní Sintič. Hvala vám lepo. Pan Sintič. Děkuji. Pokud jde o koordinaci těchto činností, s cílem snížení emisí a zajištění ekologické transformace, tak eh, tady vycházíte z určitých eh, dokumentů. My například v Chorvatsku máme strategii pro přizpůsobení se uhlíkovým změnám. Mělo to být přijato už před několika lety, ale zatím máme spoždění. Nová energetická strategie, ta také má být přijatá, ale nevíme přesně, kdy se to stane. Strategie, která platí, um, platila do roku 2010, tak ta uh, se zaměřovala především na um, mm, termojaderné energie. Ale naše elektrárna ještě nebyla postavena. Ta strategie tedy není ideální a už vůbec není ekologická. Vědci, kteří ehm, o tom mají velmi dobré ehm, informace, eh, hovoří o tom, co se děje v různých zemích. A mm, naším cílem je, aby prostě nebyly korumpovány vlády, aby ta transformace byla co nejúspěšnější. Děkuji, musím konstatovat, že nezazněla žádná otázka. Paní Weiss, děkuji vám. Já um, se pokusím nezacházet moc do politiky. Jsem ráda, že se diskutuje o těchto klimatických záležitostech. Těch otázek bychom mohli položit hodně v souvislosti s tímto um, informativním přehledem, ale zaměřím se na jednu, která je důležitá především pro Dánsko. Týká se to právě eh, toho loďařství a MRV. Doufáme, že ten proces bude vypadat tak, že MRF, MRV se v rámci eh, Evropské unie eh, také přizpůsobí vývoji na úrovni IMO. Když se podíváme eh, na stávající způsob měření emisí CO2 z loděřského průmyslu, doufám, že to je model, který začne uplatňovat i IMO. Podíváme se na uhlíkovou stopu ne na základě tonáže lodi, ale na základě kontejnerů, které ty lodě převáží. Takže uhlíková stopa na kontejner a ne na plavidlo. E, to je totiž e, velký rozdíl, pokud jde o uhlíkovou stopu. Vychází to z vědeckých poznatků. A toto tedy není politická záležitost, ale opravdu otázka um, týkající se vědeckých poznatků. Uvidím, jak odpovíte, možná to bude nakonec politická odpověď. Ano, děkuji, takže jste nás eh, varovali, pan Balt. Děkuji. Děkuji vám. S eh, O klimat v Unii Evropské. Vážení kolegové, dámy a pánové, Tady hovoříme o klimatických změnách, ale nesmíme zapomínat na konkurenceschopnost, eh, na to, jaké budou mít naše kroky dopady i jinde ve světě. Takže já bych se chtěl v otázce zaměřit právě na toto. Um, hovořilo se o tom, že by mohl vzniknout problém s přeshraničními daněmi u těch zemí, které si nenastavily žádné klimatické cíle. Mohli bychom se zamyslet nad systémem, eh, kdy by bylo povinné pro podniky, které dováží zboží do EU, ehm, nakoupit jakési zelené certifikáty v těch zemích, kam dováží své zboží. Myslíme si, že by to mohlo navýšit ehm, investice do zelených energií v těchto zemích a v důsledku by to potom vedlo ke snížení cen zelených energií. Děkuji, pan Bos. Thank you. Um... Děkuji vám. Já mám dvě otázky. Vy jste zmínila, že ta adjustace uhlíku, že to zatím není v souladu s pravidly VTO. Já jsem ale slyšel jiné informace. Byl bych rád, kdybyste mohla vysvětlit, proč není pravděpodobné, že to bude v souladu s pravidly VTO. A potom další věc, nevím, jestli ty informace máte, ale můžete srovnat scénáře, které se objevují v souvislosti se snižováním emisí CO2. Eh, zatím tedy ten um, scénář o snížení o 1,5 stupně. Thank you, Mr. Luena. Děkuji, pan Ruena. Sí, eh, buenos días. Una Děkuji. Já mám takovou obecnou připomínku. Doufejme, že mm, ty prognózy budou špatně, ale když se podíváme na celosvětovou i evropskou ekonomiku, tak možná eh, tady jaksi vznikne eh, nový vývoj, nová fáze směrem dolů. A otázka je, eh, jestli dokážeme zachovat ambice v našich politikách, ale zároveň, jestli budeme schopni čelit jaksi snižování um, hospodářského růstu, nějaké ekonomické recesy. Um, jsou tady země, které jsou připraveny um, čelit této velké výzvě, ale obávám se, že tady budou si um, budeme muset bojovat s určitými predátory. Můžeme tedy eh, dojít eh, do fáze, kdy začne eh, se snižovat hospodářský růst nebo dokonce recese. A eh, otázka je, jestli je eh, tato ambiciozní ekologická politika kompatibilní s novým hospodářským cyklem, který povede ke snížení růstu. A může se potom stát, že někteří hráči řeknou, není možné Eh, zajistit hospodářský růst, když budeme přijímat takováto ekologická opatření. Máme tady politický závazek, eh, závazek v oblasti životního prostředí, musíme také spojit své síly. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že tyto ambiciozní ekologické cíle budou kompatibilní s novým hospodářským cyklem. Děkuji. Let's see whether, uh... Uvidíme, jestli eh, naši hosté budou schopni odpovědět na tuto otázku. Pan Hodík. Děkuji vám. Děkuji za velmi zajímavou prezentaci. Já se na ní potom ještě znovu pečlivě podívám. Pokud jde o ty prognózy, tak bych chtěl zdůraznit tu předchozí otázku ohledně eh, souhledu spravedlivé TO. A zvlášť pokud jde o zrušení těch volných alokací, jestli to bude spravedlivější. A potom, jak to vidíte vy, jakou roli budou hrát investice do některých fosilních paliv, především plyn, do plynu, jestli si myslíte, že to pomůže nebo naopak um, bude překážkou takovéto ekologické transformace. To je dobrá otázka, děkuji. Ještě pan Kanev a pak už bych navrhla, abychom ukončili eh, toto kolečko otázek, protože těch otázek už padlo hodně, možná potom ještě jednu přidám sám. Nikdo další se nehlásí, takže pan Kanev, potom já budu mít otázku a pak si vyslechneme odpověď. Děkuji vám. Já mám následující otázku. Nejdřív se chci zeptat, jestli dostaneme tu prezentaci. Tu druhou, která nás teprve čeká, to už eh, jsem na internetu našel a tahle byla velmi zajímavá, takže by bylo skvělé, kdybychom ji mohli dostat. A chci se zeptat na technologie. Nevím, jestli eh, institut poskytuje komisi poradenství ohledně této záležitosti, ale myslíte si, že um, budeme mít dispozici takové technologie, které potřebujeme k tomu, aby dál běžel například ocelový průmysl v Evropě, vzhledem k těm našim novým cílům do roku 2050. Jsme připraveni, anebo potřebujeme eh, zajistit inovace. Například v oblasti sklářství je to potřeba. Eh, teď je tady velká vlna, nahrazujeme plasty sklem, což se mi líbí, ale na druhé straně sklářský průmysl je velký producent uhlíku a například v Bulharsku se sklenárny eh, budou spíše zavírat, nebo mm, asi to tak vypadá do budoucna. A vypadá to, že ještě eh, nejsou k dispozici jiné technologie. A potom také energetická vyváženost. Um, energie z moře nebo větrná energie, um, ta by obecně měla produkovat mnohem více elektřiny, než potřebujeme, ale v tuto chvíli um, ještě nemáme vyvážené sítě. A myslím si, že um, budeme potřebovat eh, dost velké investice, opravdu hodně peněz tak abychom měli vyvážené sítě, energetické sítě v celé Evropě. Protože z perspektivy izolované země, jako je eh, Bulharsko, nemáme zase tolik unijních sousedů a nám to přijde jako, že to je extrémně ambiciozní cíl. Ještě bych se zeptal i na dopravu, ale vím, že by to bylo příliš dlouhé, takže to je z mé strany vše. Děkuji vám. Já tady něco přidám k oblasti dopravy. Asi se nezeptám to samé, co jste se chtěl zeptat vy, ale je to podobné téma. Eh, správně jste řekla, že v rámci evropských politik máme normy pro CO2, ale na národní úrovni je stále více zemí, které eh, chtějí skoncovat se spalovacími motory. Je to cíl stále více zemí v EU. Ne všech, ale v některých těch zemích ano. Ale pak tady budou problémy s vnitřním trhem v EU. Máme pravidla pro vnitřní trh a prakticky je tam jaksi zakázáno stanovovat si takovéto cíle. Mě by zajímalo, co si myslíte o tom, ty země, které by chtěly skoncovat se spalovacími motory, jak to udělat eh, v kontextu Evropské unie, kde máme eh, určité normy pro auta. A teď už vám předám slovo, můžete odpovědět. Dám vám 10 minut. Um, Děkuji vám. Pokud jde o tuto vaši první velmi konkrétní otázku, jestli um, ta monitorovací pravidla IMO um, zjišťují informace ne uh, na jednu loď, ale na jeden kontejner, tak to se budu muset zeptat. Je to velmi podrobná otázka a v tuto chvíli nemám konkrétní odpověď. Pokud jde o um, ty uh, změny v souvislosti s přezraniční uhlíkovou daní tak, um, a pravidly VOT, VTO, pardon, tak uh, musíme vzít uh, v úvahu skutečnost, že Evropská unie um, používá uh, systém obchodování s povolenkami um, řeší to otázku hospodářské soutěže a jsou zde ty um, volné povolenky pro ty průmyslové sektory, kde je velká mezinárodní konkurence. Velká konkurence. Takže ty nemusí povolenky kupovat v aukcích, ale dostanou je přiděleny. A to je přesně způsob, jak tyto sektory chránit. A je tedy E, tedy taková situace, že nemáte dodatečné náklady pro kupování povolenek, protože ti další hráči v těchto sektorech e, to také nemusí dělat. A tím pádem jim zajistíme rovné podmínky. A navíc k tomu, když budeme mít e, nějaké daňové adjustace, pokud jde o přeshraniční situace, tak se musíme podívat, jak to všechno bude fungovat dohromady. A myslím si, eh, že by bylo docela obtížné používat oba dva nástroje zároveň. Nechci nutně říkat, že toto není politická možnost, ale vzhledem ke skutečnosti, že Evropská unie řeší otázku konkurenceschopnosti trošku jiným způsobem, je potřeba zamyslet se nad tím, jak by to bylo v souladu s TO. Naprosto souhlasím s tím, co tady bylo řečeno. Existují i další způsoby, jak řešit otázku mezinárodní konkurenceschopnosti. Evropská unie například zavedla jednu věc, která se neobjevila v prezentaci eh, nařízení FKS. Dovozci mají eh, stejné závazky jako evropské podniky. Ehm, také musí se zavázat ke snižování a spadají do toho e, všechny dovozy, takže stejná pravidla pro podniky, které dováží do EU. Závisí na jednotlivých sektorech. Je důležité věnovat se otázce konkurenceschopnosti. Ta e, přeshraniční adustace daňových e, pravidel, to je jeden způsob, ale Evropská unie má i další škálu nástrojů, jak to řešit. Potom zazněla otázka v tom smyslu, do jaké míry um, jsou cíle EU um, v souladu s tou zprávou IPCCC 1,5 stupně. Je pravda, že když se podíváme na IPCC, tak ty scénáře nejsou úplně přesné. Není tam přesně řečeno, znamená to to a to pro Evropskou unii nebo pro jednotlivé země. Jsou to scénáře na globální úrovni a vy si z toho potom musíte eh, odvodit příslušné cíle pro jednotlivé regiony a země. Když se ale pořádně podíváme na rozpočty, jak globálně, tak eh, jednotlivých regionů, eh, kde se tedy pracuje s tím scénářem 1,5 stupně, tak IPCC v podstatě navýšil rozpočty do roku 2030. Takže mm, je to takový velkorysejší e, přístup a potom je to naopak přísnější v období 2030 až 2050, pokud jde o cíl 1,5 stupně. Takže to, to byla odpověď na tuto otázku. Dále, jakým způsobem skloubit ambiciozní eh, cíle v oblasti snižování emisí s případným um, hospodářským, pomalením hospodářského růstu. je potřeba eh, zajistit určité investice, tak aby se mohly uplatňovat tyto ekologické strategie, ale z minulosti také víme, že v těch obdobích, kdy jsme měli eh, výrazné snížení emisí za EU, tak došlo k negativnímu vývoji v oblasti hospodářství, takže je to pravda, jde to ruku v ruce. Potom zazněla otázka investic do plynu a příslušná transformace, která je tady potřeba. Pokud je o zemní plyn, tak eh, tam jsou nižší emise než u ropy nebo uhlí. Takže je to krok předu v rámci ehm, toho přechodného období, ale je pravda, že pokud chceme uhlíkově neutrální svět do roku 2050, tak ehm, by tady zemní plyn neměl hrát úlohu, protože je to pořád ehm, jedno z fosilních paliv a měli bychom z dlouhodobého hlediska přestat ho používat. Takže zase je potřeba se na tím pečlivě zamyslet, jak to bude s investicemi do zemního plynu v dlouhodobém horizontu. Potom tady padla otázka, jak to bude eh, s jednotlivými průmyslovými odvětvími, sklenářský průmysl a další odvětví, které um, produkují emise CO2, eh, je to také cementářský průmysl například. A je pravda, že v určitých odvětvích čelíme technologickým výzvám. Nemáme k dispozici veškerá řešení a je potřeba podniknout výzkum v těchto odvětvích, tak abychom nastavili systémy produkce tak, aby nedocházelo k emisím CO2. Na druhé straně Mm, došlo k určitému technologickému pokroku i v této věci. A teď eh, je potřeba, aby ty inovativní technologie se začaly v reálu uplatňovat v jednotlivých odvětvích. A odrazilo se to v inovačních politikách. Ale rozhodně je to oblast, kde je potřeba podniknout eh, hodně práce. A jsou tady ještě velké výzvy. Potom obtížná otázka, jakým způsobem skoncovat se spalovacími motory a jak to nějak zapracovat do evropských politik. Eh, vím, hm, jsem přesvědčená, že vy jste se tím určitě zabývali ještě podrobněji než já, jak by mohly členské státy stanovit takovéto cíle. V tuto chvíli vidíme, že eh, určitý výrobci automobilů zapracovali, přišli s takovými cíly. Myslím si, že to je také důležitý krok eh, tohoto odvětví. Nastavit si takové závazky, ale já bych to musela ještě také prodiskutovat s kolegy z dopravy a nemám pro vás jasnou odpověď. Děkuji. Thank you, thank you. Děkuji vám to vůbec nevadí. Děkuji za to, že jste odpověděla na všechny otázky, všechna témata. Tím um, se dostáváme na konec prvního kolečka diskuze. Díky tomu máme lepší přehled o celém tématu a jsou tady určitá odvětví, u kterých povedeme další um, politickou diskuzi. Uh, vím, že uh, zpravodajka, která má na starosti MRV, Um, už se k tomu také vyjadřovala, um, bude se tím ještě dala zabývat, co můžeme dělat na unijní úrovni. Takže já vám velmi děkuji, Anke, eh, za tyto informace a teď si dáme uh, další prezentaci Franciska, Franciska Wolf, také z Eko institutu. Uh, eh, také bych vám dal 15 minut, uvidíme, jestli um, se vám to podaří dodržet. Uh, je to taková mini soutěž s kolegyní. Uh, a budete hovořit o výzvách v souvislosti s životním prostředím. Um, covering all the non-climate policies, Děkuji za slovo, děkuji také za představení. Um, moje téma je velmi široké. Nevím, jestli se mi podaří to zvládnout během 15 minut. Nicméně to, že to je široké téma, znamená, že moje prezentace je svým způsobem selektivní. V předchozím období došlo ke spoustě eh, věcí, které nebudu zmiňovat. Mám podobnou strukturu prezentace jako moje kolegyně. Začnu určitými průřezovými tématy a potom přejdu k tématům, které eh, v minulých týdnech byly zmiňovány jako součást agendy komise, potom se budu zabývat tématy, eh, který, u kterých přeskum z roku 2019 ukázal, že tam jsou nedostatky v implementaci. A potom eh, témata, která jsou naplánována v rámci legislativního procesu k přeskumu. Nejdříve stručně, v jaké fázi se nachází diskuze, jaké varianty byly identifikovány většinou ve předchozími europoslanci, ale někdy také ze strany jiných evropských institucí. To znamená, jde o otázky toho, jak bychom mohli pokračovat co se týče těch průřezových témat, tak je tady spousta výzev a problematických trendů, které je třeba v tomto období řešit, ať už jde o eh, odpadu, eh, znečištění a tak dále. Mm, můžeme to strukturovat do takových tří kategorií nebo tří oblastí eh, spotřebovávání zdrojí, kvalita životního prostředí a biodiverzita. A jaké jsou ty klíčové průřezové výzvy? Eh, chybí nám průřezová strategie udržitelného rozvoje, podrobný časový harmonogram, cíle, rozdroje, eh, struktura institucí, rámce pro zprávu. Potom víceletý finanční rámec. Eh, vyjednává se teď o dalším. Je třeba, aby se více zaměřoval na udržitelný rozvoj a mm, Kromě toho je třeba zefektivnit eh, ty environmentální úvahy do všech politik EU. Environmentální politiky potřebují také lepší finanční základ. Došli jsme k závěru, že nedosáhneme eh, prioritních cílů eh, sedmého EAP, pokud jde o ochranu přírodního kapitálu, biodiverzitu, Ehm, ještě máme nízkouhlíkovou společnost, nejsme ehm, e, zdrojově efektivní a zejména kvalita vod je problémem. Co se týče integrace těch environmentálních úvah a jejich zapracování do jiných politik, například rybářská, zemědělská politika, tak ty představují velká témata, která nás čekají. A také je zapotřebí ty environmentální úvahy a obahy, obavy zapracovat do strukturálních fondů a politik soudržnosti. Dobrou zprávou, jak víte, tak mm, paní předsedkyně komise van der Leyen eh, předložila Evropský, Evropskou zelenou dohodu Green Deal eh, pro svých prvních 100 eh, dnů v úřadu. Je tam spousta zajímavých témat, závazek klimatické neutrality, mm, ten nový eh, fond spravedlivé transformace pro odvětví, která jsou negativně zasažena ambiciozními klimatickými politikami, nová strategie biorozmanitosti do roku 2030, nový akční plán eh, oběhové ekonomiky, včetně mikroplastů a nová strategie Farm to Fork eh, pro udržitelnou potravu. Potom um, prvky, které byly původně v environmentálním akčním programu, tak tam je zapotřebí vyjasnit eh, vztah mezi Evropským Green Dealem a eh, očekávaným EAP, o kterém se bude jednat letos na podzim. Co se týče udržitelného rozvoje, tak po um, schválení eh, udržitelných cílů rozvoje 2015 eh, komise schválila mm, balíček rozvoje, kde potvrdila svůj závazek eh, zefektivnit toto a mít dlouhodobou vizi. Také máme k tomu dokument z roku 2019. Vypracovali tu dlouhodobou vizi byly předloženy tři scénáře pro budoucí udržitelný vývoj a politiku v této oblasti ze strany EU. A Evropský parlament eh, ve svém usnesení k sedmém EAP eh, zvolil nejambicioznější z těch tří scénářů. Doporučuje průřezovou strategii pro implementaci eh, cílů udržitelného rozvoje ze strany členských států eh, s podrobným eh, časovým harmonogramem do roku 2030 a také konkrétními opatřeními pro institucionální struktury a pro zefektivnění. Eh, konkrétně navrhli společnou deklaraci udržitelnosti mezi Radou, parlamentem a komisí, aby tyto cíle SDK byly Eh, začleněny do více institucionálních priorit. Další oblasti, u kterých Evropský parlament identifikoval eh, potřebu pokračovat s ohledem na udržitelný eh, vývoj, tak to jsou udržitelné celosvětové hodnotové řetězce, ehm, due diligence u podniků z hlediska také lidských práv, potom eh, kapitoly o životním prostředí v obchodních dohodách, eh, udržitelnost dovažených zboží, například u palmového oleje, biopaliv nebo dřeva a udržitelná produkce i spotřeba potravin. U těch průřezových témat máme ještě eh, environmentální finance. Jak víte, komise navrhla nový program LIFE, který má rozpočet 5,45 miliard eur. V minulém období Evropský parlament navrhl navýšit rozpočet na 7,2 něco miliard, 7,27. Chtěli také zefektivnit eh, environmentální politiku, eh, začlenit ji do víceletého finančního rámce mm, s ohledem na jednotlivé rozpočtové eh, položky a také, aby tam byla povinná revize v polovině období o fungování víceletého finančního rámce. Také máme ten fond spravedlivé transformace hlediska energetiky, hovořila o tom také paní van der Leyen, a e, vyloučení produkce fosilních paliv e, nebo spalování z fondu ERDF a fondu soudržnosti. Některá témata e, paní komisařka zmiňovala ve své agendě pro, pro Evropu a i ve svém dopisu Týkalo to Sinkoviče a Timmermance. Eh, šlo o přírodní kapitál, biodiverzitu. Víte, jak je to se směrnicí o habitatech. Ten přeskum ukázal, že obě, směrni, oba, obě směrnice jsou nadále důležité pro politiky biorozmanitosti, ale je třeba eh, oba předpisy posílit. Síť Natura 2000 je ve většině členských států stále nedokončená. Ehm, v členské státy by měly vypracovat zprávu, pokud jde o eh, cíle a ztrátu biodiverzity a komise vypracuje navíc zprávu o stavu přírody, kterou očekáváme v roce 2020. Co můžeme řešit z hlediska výzev? Jde zejména o integraci těch cílů a obav biodiverzity do dalších politik, například SZP a příslušné reformy, také rybářské politiky a dalších politik a finančních nástrojů. Evropský parlament eh, navrhl také zintenzivnit financování biodiverzity ve výtletném finančním rámci, oživit eh, politiku půdy EU. Mm, to jsme opustili to téma v roce 2014, ale možná, že je čas se k tomu vrátit. Máme tu zprávu IPCC o půdě, kde se zdůrazňuje eh, důležitá role kvality půdy pro zmínění dopadů klimatických změn. Evropská strategie biodiverzity potřebuje cíle a finance, na to apelovali europoslanci. A e, také zde máme nařízení EU e ke dřevu. Dřevu je zlep, třeba zlepšit implementaci a potom máme umluvu o e, biodiverzitě COP15. Cíle jsou do roku 2030. Potom efektivita u nakládání se zdroji, oběhová ekonomika, zpracování odpadů. Máme směrnici o ekodesignu, ta byla eh, vyžádána v roce 2015, eh, vyžaduje to spoustu legislativy. Tato směrnice byla žádána eh, Evropským parlamentem k přeskumu už v roce 2015. Paní van der Leyen eh, oznámila nový akční balíček k oběhové ekonomice. A za změní stojí, že Evropská strategie pro plasty v oběhové ekonomice už existuje. Budoucí výzvy a jak je řešit, je třeba zlepšit implementaci strategie oběhové ekonomiky, to bylo eh, součástí eh, zprávy Komise o implementaci, potom rozšíření oblasti působnosti směrnice k ekodesignu nad rámec jenom těch výrobků, které se týkají energetiky, tak abychom tam zahrnuli také kritéria pro eh, účinnost hlediska zdrojů. Potom nové požadavky na design, tak abychom měli dlouhodobé a opravitelné efektivní produkty. Například bychom to mohli zapracovat do současného akčního plánu pro oběhovou ekonomiku, potom řešit překážky pro znové použití sekundárních surovin, stanovení minimálních standardů pro recyklovaný obsah u konkrétních plastových produktů, zákaz mikroplastů a, a některých kosmetických výrobků do roku 2020, zlepšení mm, konkurenceschopné pozice u recyklovaných plastů, stanovení právně závazných definic a cílů u mm, potravinového odpadu a e, přeskum směrnice o vozech a jejich konci životnosti. Konkrétně jde o cíle pro některé materiály. Přeskum identifikoval celou řadu nedostatků v implementaci. Co se týče pesticidů a chemických látek, tak REACH směrnice teď je už plně eh, v provozu. Od roku 2018 funguje a v roce 2021 bychom měli mít dispozici zprávu. Mm, pokud jde o podporu netoxických eh, materiálních, materiálů a cyklů a snížení vystavení eh, škodlivým látkám, tak takováto strategie zatím chybí. Potom máme nedostatek legislativě pro eh, endokrinní disruptory EDC e v kosmetice, hračkách a dalších, dalších materiálech. Jak to řešit? Můžeme zahrnout veškeré látky, které jsou znepokojivé na ten seznam rýče, můžeme řešit eh, dopady látek eh, u veškerých eh, předpisů EU a měli bychom zvýšit dodržování předpisů u registrací na, v rámci nařízení REACH. Potom zakázané látky, kontroly na hranicích s ohledem na to, co je uvedeno v REACH, tak jak vstupují na trh EU. Konkrétněji co se týče pesticidů, tak zazněl návrh zlepšit systém eh, povolování, EU, eh, povolování pesticidů v EU, zlepšit eh, standardy pro monitorování pesticidů, zavádění cílů pro snižování užívání pesticidů, zlepšení transparentnosti postupu pro schvalování, například tím, že studie, které jsou používané v těch postupech, tak eh, budou k dispozici veřejnosti. Veřejnost se na ně bude moci podívat. Dále se apelovalo na to, aby rámec EU eh, více motivoval k inovacím eh, u nízkorizikových pesticidů a také potřebujeme data k dlouhodobé toxicitě u výrobků na ochranu rostlin. Co se týče endokrinních disruptorů, těchto chemických látek, tak komise byla vyžádána, požádána, aby přišla s návrhem nejpozději do roku 2020, eh, například v kosmetice, v různých kontaktních materiálech a tak dále, a také má zrychlit testování a rozvoj testování a validace u identifikace těchto látek. Co se týče mikroplastů, tak eh, v roce 2018 Evropský parlament eh, apeloval na zákaz mikroplastů u některých produktů a také apeloval na to, aby Evropská chemická agentura vyhodnotila zákaz eh, mikroplastů, které jsou záměrně dodávány do jiných eh, produktů. Evropská chemická agentura v roce 2018 na to zareagovala a parovala také na zákaz u některých eh, spotřebitelských a profesionálních užití u těchto dodaných mikroplastů, například v industriálních produktech, kosmetických produktech a také přišla s určitými požadavky na značení u dalších uživatelů. Hluk eh, už existuje určitá legislativa ke hlučnosti, ale stále eh, čelíme velké hlučnosti například u letišť nebo u eh, vojenských letadel, u vozů. A i přes několik usnesení z Evropského parlamentu, která na toto téma apelovala, tak dnes se nebyla předložena žádná legislativní opatření. Také chybí akční plány členských států, které by řešily hluk. Námořní a mořské prostředí chybí nám data, máme nedostatečný monitoring, nedostatečné podávání zprávy, což má dopad na vyhodnocení ochranných opatření mořských oblastí. V budoucnosti Přeskum společné rybářské politiky by měl proběhnout v roce 2022. Paní předsedkyně von der Leyen to dala nejenom do kontextu eh, toho, abychom eh, upustili od eh, nadměrného rybolovu, ale také do souvislosti s klimatickými změnami. Mezinárodně bylo doporučeno, abychom uzavřeli dohodu o zákazu dotování rybolovu, který přispívá k nadměrnému eh, rybolovu. Eh, proběhla také, proběhne konference OSN k oceánům v roce 2020 v Lisabonu a to by mohla být příležitost pro to, toto téma řešit. Témata, která už jsou naplánovaná k přeskumu v rámci řádných legislativních postupů, se týkají kvality vzduchu například. Máme zde směrnici o kvalitě eh, vzduchu, tam probíhá přeskum. Zkoumání vhodnosti této směrnice by mělo být dokončeno letošním rocem a měla by následovat legislativní opatření. Předchozí Evropský parlament navrhl podporu eh, čistší produkce energie a také efektivnější, ekologičtější eh, centrální topení a eh, také řešení nedostatků v implementaci v přeskumu eh, směrnici o kvalitě vzduchu. Máme zde prováděcí zprávu eh, k také sedmému EAP. Co se týče vody, tak eh, je zde návrh na přeskum směrnice k pitné vodě. Předpokládáme, že trialog začne běžet letos na podzim a to tež platí u nařízení pro minimální požadavky pro opětovné užití odpadní vody. Dále také máme eh, návrh přeskumu eh, ke směrnici eh, k vodě. Tam se to očeká v roce 2021. Co se týče těchto výzev, tak se navrhuje, aby směrnice k pitné vodě zahrnovala ještě další látky, které jsou relevantní pro bezpečnost vody. Potom maximální eh, omezení pro určité znečišťující látky a bakterie by měly být důraznější, pak by tam měly být nové stropy pro ty nejvíce znečišťující látky a také potřebujeme lepší, vyšší transparentnost pro spotřebitele. Cíle u vody by měly být výrazněji zapracovány do dalších odvětvových politik, mimo jiné například eh, SZP. Opětovné použití odpadní vody je třeba posílit nad rámec toho co se děje pouze v rámci zemědělství. Máme k tomu směrnici k zpracování městské odpadní vody, tu je třeba přeskoumat. Je to návrh, který padl mm, a vyplnil z konzultací zainteresovaných subjektů a také zazněl na půdě Evropského parlamentu. Udržitelné financování, víte, že máme eh, vysoko, eh, skupinu na vysoké úrovni na toto téma k udržitelným investicím, ta funguje od roku 2018 byl vypracován akční plán, eh, který eh, se odrazil v legislativním návrhu. Eh, ty legislativní návrhy už prošly prvním čtení v Evropském parlamentu a celá řada návrhů se týká toho, jak můžeme současnou legislativu posílit. Například taxonomie, klasifikační systém toho, co se považuje za udržitelnou ekonomickou činnost. Toto bychom měli rozšířit na větší spektrum finančních produktů. Rámec by měl také určovat stupeň, v rámci kterého eh, environmentálně udržitelné aktivity Ještě jednou měly by být definovány kritéria, eh, kdy eh, má eh, environmentálně udržitelná aktivita i negativní dopad, nejenom pozitivní. A potom potřebujeme mm, harmonizovaná jednotná kritéria a ukazatele, která jsou zároveň srovnatelná, a to pro taxonomii s ohledem na celý hodnotový řetězec a s ohledem na přístup životního cyklu. To znamená, zazněla poměrně mnoha konkrétní opatření a návrhy. Potom ještě poslední slide k SZP. Jak asi pravděpodobně víte, tak máme tři legislativní návrhy, které byly předloženy ze strany komise v roce 2018 k strategickým plánům SZP, potom horizontální nařízení a e, mění, e, nařízení, které, e, kterým se mění stávající legislativa. Výbor Agri vypracoval zprávu ke strategickým plánům SZP, předložil spoustu eh, pozměňovacích návrhů, ale zatím nebyly navrženy k hlasování eh, na plenárním zasedání. Kritika a návrhy se týkaly zejména toho, že přímé platby by měly více podléhat podmíněnosti, eh, zejména s ohledem na cíle zdraví zvířat v pilíři 1 a v pilíři 2 podíl národních alokací dobrovolných eh, režimů pro klima a životní prostředí by měly představovat minimálně 30 rozpočtu. A Evropský účetní dvůr kritizoval to, že přímé platby se eh, opírají o hektary eh, půdy, což je neudržitelné pro nebo nevhodné pro udržitelné cíle. Měli bychom se více také zaměřit na výkonnost, výsledky, to znamená, ty cíle musí být také kvantifikovatelné. Celá řada eh, aktérů chtěla ještě toto doplnit eh, společnou potravinovou politikou, tedy SZP. Obávám se, že jsem se nevešla do 15 minut, ale z mé strany to teď vše a děkuji všem za trpělivost. Only Děkuji. Sice nevešla, ale jenom eh, jste, přitáhla jste jenom o trošičku. Máte pravdu, ehm, Nejde jenom o boj proti klimatickým změnám, je tady také oblast životního prostředí. Ten váš přehled byl ehm, velmi kvalitní, když to není jednoduché za těch 15 minut. Teď mě zajímá, kdo má otázky. Tady se dívám na ehm, eh, zelený koutek paní Paulas. Thank you. Actually, it's, it's... Děkuji. Já mám několik otázek. Nevím, jestli eh, jsem to přeslechla, ale um, vy jste eh, mluvila o recyklaci odpadní vod, mm, potom jste mluvila o pitné vodě a zajímalo by mě, jestli máte nějaké konkrétní návrhy, jak by se to dalo řešit. Potom recyklace plastu. Ehm, naše subjekty z trhu mi uvedli, že je tady problém toxických látek v plastech a řada ehm, dodavatelů nechce používat recyklované plasty, protože například, když se používají tyto plasty na mm, potravinové obaly, tak není možné použít recyklované plasty, protože nikdy nevíme, eh, jaké mají chemické složení. A ehm, Potom některé eh, plastové obaly se nedají ehm, řádně recyklovat, to je také další problém. Možná bychom mohli použít nějaký jiný přístup. Někteří producenti pracují na recyklaci plastů ehm, na suroviny. Ehm, nakonec po eh, příslušných eh, technologických postupech se dostanou k něčemu, co je podobné jako nafta. Um, řada plastů se jenom spaluje, což podle mě není řešení, protože um, to také nepodporuje um, boj proti klimatickým změnám. A poslední otázka. Prodloužení um, povolení k pesticidům vychází z toho, že členské státy nedokáží dostatečně rychle posoudit Respektive je to tak, že podnik ehm, požádá, členský stát musí eh, zajistit nějaké posouzení situace a potom, eh, pokud to nestihne daný členský stát, tak dojde k automatickému prodloužení daného povolení. Jakým způsobem proti tomu bojovat? Přijde mi naprosto klíčové, aby tyto škodlivé látky nezískávaly znovu a znovu povolení. Děkuji. Děkuji vám, paní Weiss. Yes, and I guess the ano, jsou tedy určité mm, podmínky, které platí, ale zároveň eh, při našich eh, otázkách musíme vycházet z vědeckých poznatků. Ano, já jsem si toho vědoma. Pokud jde o ekosměrnici, jaké jsou tady možnosti pro to, abychom tam do budoucna eh, zapracovali i informace o uhlíkové stopě, aby tyto informace měli k dispozici spotřebitelé. A navíc by daný e, průmysl mohl na základě toho změnit své technologické postupy tak, aby emise CO2 uhlíková stopa byly nižší. Existuje tady možnost Existuje tady možnost eh, v rámci nového přeskumu směrnice o ekodesignu zapracovat do toho i tyto postupy? A nebo si myslíte, že bychom měli mít nějaký nový systém pro označování, tak aby spotřebitelé dostali jasné informace také ohledně uhlíkové stopy produktu? Thank you. Thank you. Děkuji vám, pan Volis. Děkuji vám moc. Děkuji. V tom eh, dopise paní von der Leyen eh, se hovořilo o určitých aspektech. Eh, v Irsku jsme měli velkou kontroverzi. Malé rodinné farmy produkující hovězí um, ehm, produkují jaksi nejčistší hovězí maso, ale um, čelí velkým potížím, um, protože jak si udolávají velcí producenti, kteří dominují na trhu, je tady velký nedostatek transparentnosti um, v souvislosti s řadou um, aspektů um, toho procesu um, od farm, z farmy na vedličku. A já si říkám, jestli tato iniciativa, ten New Green Deal, jestli tady bude dostatečná transparentnost ohledně eh, finálních eh, potravinových výrobků. Eh, my jsme minulý rok dovedli 6, dovezli 6,5 milionu tun obilovin, většinou z Latinské Ameriky. Řada z toho je taky GMO. A ale v Irsku, když si koupíte daný produkt, tak tam není uvedeno, že ten produkt může obsahovat GMO. A mě by zajímalo, když paní budoucí komisařka van der Leyen hovoří o této iniciativě, znamená to také, že zajistí transparentnost v tom smyslu, že budeme přesně vědět, co se nachází v našem jídle, protože teď nemáme dostatečně dobré označování pokud jde o nekvalitní například masné výrobky a další, které přivážíme například z Brazílie. Děkuji vám. Já bych chtěl zdůraznit, že teď tady máme eh, zástupce Eko institutu, takže ti bohužel nemohou eh, jaksi předvídat, co přesně udělá komise. Ale když to trochu přeformulujeme, tak se můžeme zeptat, co si myslíte, že by se mělo dít v této oblasti, abychom měli transparentní potravinový řetězec. A i kolegové z Eko institutu nám mohou odpovědět. Pan Vícek. Uh, thank you. Um, a lot of been... Děkuji, už tady toho padlo hodně. Jsem si jistý, že pokud bychom toho všeho dosáhli, tak by to bylo velké zlepšení. Zároveň mi přijde, že tady um, zapomínáme na jednu věc. Uh, teď uh, čelíme dvěma krizím. Klimatická změna tomu musíme věnovat velkou pozornost, ale ve stínu klimatické změny je to také krize biorozmanitosti. Prostě přicházíme o e, život v krajině. Přicházíme o um, živočichy um, či rostliny, které um, nemají dostatečné podmínky pro to, aby vzkvétaly. A Toto je eh, věc, která ohrožuje život nás všech. Ta hrozba je velmi výrazná. A pokud jde o ztrátu biorozmanitosti, tak eh, to magické slovíčko udržitelnost, udržitelné zemědělství, udržitelné lesnictví, ale i tak eh, nám tady ty živočichové mizí. Takže jakým způsobem opravdu udržitelně obdělávat krajinu? Chtěl bych se zeptat, jestli existují nějaké nástroje, díky kterým bychom mohli ještě pečlivěji posoudit eh, takzvanou udržitelnost. Takový nástroj by byl velmi vítaný. Thank you. Děkuji vám. Poslední otázka a potom já budu mít také jednu otázku. Paní Volodou, nevím, jak eh, vyslovit jeho vaše jméno, pan, paní Vojden. Myslím, že je to německé jméno, ale jsem Britka. Já jsem novou europoslankyní, jsem nová v tomto výboru, možná tady nebudu dlouho, možná prostě za měsíc budu muset zpátky domů, ale mám jednu otázku. Eh, viděli jsme ten projev Grety Thunberg v New Yorku, viděli jsme zprávu ehm, IPCC ohledně toho, že tají ledovce, to je zpráva ze včerejška. A já jako členka tohoto výboru nemám pocit, že by tady byla nějaká naléhavost či téměř zoufalství ohledně toho, v jak nesnadné jsme situaci. Ehm, jsem zástupkyní nevládní organizace a zajímalo by mě, jestli si myslíte, že děláme dostatek, jestli to všechno bereme vážně nebo dostatečně vážně. Já si myslím, že eh, na všech úrovních bychom měli nastavit docela radikální politiky, které povedou ke změnám a k zlepšení biodiverzity. Mně přijde, že tady nejdeme úplně do hloubky, chodíme kolem horké kaše a prostě nezabýváme se těmi nejzávažnějšími tématy v oblasti zemědělství, obchodu, um, hospodářství obecně. Takže mě zajímá, co si o tom myslíte. A vím, že nemůžete mluvit přímo za komisi. Ale rozhodně uh, se k tomu můžete vyjádřit. Já bych měl také jednu otázku, eh, když se mluví o oběhové ekonomice. Vy jste to také zmiňovala v prezentaci. Řešit výzvy, to znamená, že se musíme také podívat na eh, používání druhotných surovin. Je to eh, v rámci oběhové ekonomiky eh, trošku problém. Můžete prosím říci, jaké případné návrhy, návrhy by k tomu mohly být předloženy, pokud jde o tedy ty druhotné suroviny. Zdá se, že žádnou další otázku už nemáme, takže můžete odpovědět. Děkuji vám. Musím přiznat, že jsem byla jedna z deseti lidí, kteří měli na starosti danou zprávu. Je tady ale eh, spousta věcí, eh, ke kterým eh, úplně nemám expertivu, expertizu. Eh, měla jsem noční mury, že se budete ptát eh, ohledně chemikálií a já nebudu znát odpověď, protože bohužel prostě nevím všechno. Ehm, řada kolegů má na starosti právě eh, politiku chemických, chemickým látkám a pokud mi necháte vaše e-mailové adresy, tak je můžu poprosit, aby vám konkrétně odpověděli. A teď eh, se tady dívám do svých poznámek. Třetí otázka eh, první eh, řečnice. Ptala jste se na pesticidy. Mluvila jste o tom, že když se nestihne příslušné posouzení za včasu do určité lhuty, takže tam jde k obnovení povolení. A odpověď, co s tím, je mít více eh, úředníků, více zaměstnanců v těch orgánech, které vydávají povolení. Vím, že členské státy s tím mají potíže, ty schvalovací procesy musí být důkladné, trvá to dlouhou dobu a nemají na to dost lidí. Navíc to znamená také dostatek financí A vím, že v minulosti, eh, v rámci minulého mandátu, eh, Evropský parlament vyzýval k tomu, aby bylo k dispozici více finančních prostředků a aby ehm, bylo k dispozici více zaměstnanců, kteří mají na starosti tyto postupy. Dále, ehm, zapojení eh, uhlíkové stopy do směrnice o ekodesignu anebo ehm, vytvoření nějaké nové označování. Musím říci, že e, toto není e, moje hlavní oblast, která se věnuji, takže možná to neřeknu úplně přesně. Já si myslím, že energetika a uhlík to jsou věci, které směrnice o ekodesignu pokrývá docela dobře. Ty výzvy e, se objevují spíše v oblasti efektivního využívání zdrojů, ani ne tak v oblasti energetiky a dopadu, jejího dopadu na klima ekodesign, tady jde o efektivitu, nejde o, o nějaké absolutní hodnoty spotřeby. Takže nejde jen o to, abychom měli co nejúčinnější produkt, ale musíme mít eh, produkt, který, produkt, který z absolutního hlediska má co nejnižší spotřebu energii. Pokud jde o um, ten proces um, s farmy na vidličku, tak jak už jsem říkala, nemůžu mluvit za komisi, ale ano, eh, je naprosto nezbytné, aby informace o tom, jestli ty eh, finální produkty obsahují či neobsahují GMO, nebo eh, byly zpracovány na základě nějakých GMO mm, surovin, tak musí to být transparentní. A to je diskuze, která už probíhá dlouhou dobu, není to nic nového. Krize z biorozmanitosti a otázka ohledně toho, eh, jak zajistit udržitelnost zemědělství a jaké nástroje mohou posoudit udržitelnost jednotlivých postupů, například využívání půdy a dalších zemědělských postupů. Existuje řada metod a nástrojů, takže si nejsem úplně jistá, jestli jsem dobře pochopila vaši otázku. Máme analýzu životního cyklu, um, analýza um, toků materiálu. Um, dá se posudit, eh, jestli jsou určité postupy um, více udržitelné či méně. Um, Jsou tady různé eh, kroky k řízení zdrojů eh, s cílem zajištění udržitelnosti. Já si myslím, že problém není v měření udržitelnosti, ale v tom, že ty požadavky na udržitelnost by měly být zakotveny do politik. Eh, za zemědělství není odpovědné DG pro životní prostředí, je to generální ředitelství pro zemědělství. Mají docela velkou moc a Eh, navíc je tam dost eh, dobře zorganizovaná lobby. Takže možná je potřeba zajít ještě dále, ptát se na eh, jednotlivé procesy a postupy vytváření politik. My nejsme nevládní organizací, jsme neziskovou výzkumnou organizací, takže ne typická NGO. Ale i tak si myslíme, že Evropská unie nedělá ještě dost. Nemusí to nutně být chyba evropských institucí. Až teď eh, začíná být eh, řadě lidí zřejmé, že eh, je potřeba ještě jaksi důkladnější transformace a že to bude mít vliv na život nás všech. Ty energetické systémy, eh, jejich transformace probíhá, máme tady dostatečné povědomí a přijetí, aspoň ze strany většiny eh, evropských zemí. Jedná se o odvětví, kde um, řešíme otázku infrastruktury či korporátních hráčů. A pak jsou tady další oblasti, kde potřebujeme další zásadní transformace, například mobilita nebo potraviny. A tady už to závisí na jednotlivých spotřebitelích. A tím pádem bude ještě e, obtížnější vysvětlovat to lidem, například, e, že je pro životní prostředí lepší e, konzumovat méně masa. Je to prostě velká výzva a Společně s našimi občany bychom měli budovat jakousi vizi, jak ehm, dosáhnout našich cílů, jak by se oni sami mohli zapojit do těchto procesů. Myslím si, že občané ehm, jsou ochotnější vydat se tímto směrem než ehm, nějaké podniky, hospodářské subjekty, protože hm, těm mohou tyto politiky jak si uškodit. Takže je to um, otázka postupu našich občanů, ale také těch, kteří mají pocit, že přichází o své privilegie. Ty druhotné suroviny, to může odpovědět kolegyně. Já si myslím, eh, že je tady velká řada oblastí, kterým se musíme věnovat. Například, co dělá EU v oblasti ekodesignu, produktu a balení, označování. Důležité je se vždy také zamyslet nad e, koncem toho cyklu produktu, tedy nad celým životním cyklem A tím pádem se můžeme eh, vyhnout potížím, které tady zmiňoval jeden z řečníků. Například, že jsou tři různé typy plastů eh, v jednom baleném produktu a potom je problém například s recyklací eh, a opětovným použitím těchto materiálů. A například by nebylo nutné ten produkt zabalit do tří plastů, do tří druhů plastů. Bylo by možné mm, použít jaksi homogenější balení takže toto je jedna důležitá oblast, která by mohla pomoci vyřešit problém. Potom systém eh, sběru těchto materiálů. Máme docela velké problémy s tříděním odpadu. Situace se zhoršuje a ty materiály jsou jaksi méně čisté, navíc mm, se třídí eh, nesprávně. A to už je otázka informování spotřebitele a také označování produktu. A potom některé věci se dají sbírat eh, odděleně, například eh, z jednotlivých průmyslů. A důležité prostě je, aby eh, celý ten tok materiálu nebyl znečištěn a mohlo se to tedy opětovně využít lepším způsobem. Pokud jde e, o vyřešení tohoto problému, tak e, je to ekodesign, je to označování a otázka sběru odpadu. A potom je to také otázka informování. Zároveň je potřeba se na to dívat jak si e, v rámci jednotlivých oblastí. Například teď se diskutuje o bateriích. Máme stále více um, baterií z elektrických aut, elektrických um, kol a musíme začít mluvit o tom, jak budeme nakládat s těmito materiály uh, na konci uh, životnosti daného produktu a jakým způsobem je uh, znovu zužitkovat protože zatím je to odpad a potřebujeme nové strategie, které prostě se zaměří na ty jednotlivé oblasti a přijdou k tomu, přímo k tomu různé přístupy. Dobře, děkuji vám. Tím se dostáváme eh, na konec druhé části diskuze, takže už jsme se podívali na boj s klimatickými změnami, potom obecněji životní prostředí. A teď třetí téma, Pan Nikolaj Puškarev um, z Evropské aliance pro veřejné zdraví a ten bude hovořit o otázce politiky veřejného zdraví. Uh, thank you so much. Um, so I will take... Děkuji za slovo. Já bych chtěl důraznit některé body ze studii, kterou připravila Evropská aliance pro zdraví na toto zasedání. Jaký je celkový cíl studie? Chtěli jsme předložit výhled u jednotlivých témat a také politických příležitostí, které mohou eh, představovat také eh, vaši eh, agendu, váš program vašeho výboru v následujícím období 2019-2024. My jsme eh, se nezabývali politikou bezpečnosti potravin, je to dáno požadavkem na rozsah naší studie, ale samozřejmě eh, tyto politiky také mají dopad na eh, zdraví a také jsme tam ale zahrnuli Eh, kvalitu vzduchu a chemické látky. Pokud jde o výzk, výzvy, tak jsme využívali většinou dokumenty, téměř výlučně dokumenty EU, různých agentur, také Světové zdravotnické organizace a také akademické studie. Jaký je obsah? Začali jsme několika klíčovými definicemi a koncepcemi veřejného zdraví, eh, potom eh, pravomocemi EU v oblasti zdraví Následoval stručný přehled toho, co se teď děje, na čem se pracuje, jaké postupy eh, už řeší výbor eh, Envy a které mají jasný dopad na zdraví nebo souvislost se zdravím. A konečně jádro zprávy, eh, je to politický vývoj a výhled. Rozdělili jsme to podle tří oblastí jednak zdravotnické systémy, za druhé eh, prevence chorobám, podpora zdraví a potom za třetí průřezová témata. Ještě než budu pokračovat, tak jenom pár eh, čísel, abychom znali kontext veřejného zdraví a toho, jak probíhá politická diskuze. Když se podíváme na Eurobarometr a jeho průzkumy, 2017 až 2019 minimálně v, těchto, v tomto období, eh, konzistentně se ukazuje, že zdraví Eh, patří mezi hlavní obavy evropských občanů. Eh, potom OECD a komise eh, vypočítali, že každý rok asi 1,2 milion úmrtí představuje typ úmrtí, kterému jsme mohli předejít lepší politikou nebo včasnější lepší péčí. Očekávání života. Délka očekávaného života roste, i když teď už o něco pomalej v některých zemích, ale problém spočívá v tom, že delší život neznamená nezbytně zdravější život. Když se podíváme na čísla z Eurostatu, tak asi čtvrtina nebo téměř čtvrtina a téměř pětina eh, života probíhá s nějakým postižením. Samozřejmě jde o průměrné číselné údaje a jsou tam poměrně výrazné nerovnosti zejména u osob, které jsou vystaveny nějakým sociálně zranitelným aspektům a to má dopad na eh, očekávanou délku života a zejména na tu část zdravého života. Zdraví je mm, druhým největším veřejným výdajem evropských zemích. Asi to představuje 10 HDP, které je vynakládáno na systém zdravotnictví. Ale pokud se podíváme na širší ekonomické souvislosti a náklady na zdraví, například eh, ztráty z toho, že už ta daná osoba není ekonomicky činná a tak dále, tak ta, čís, tak ta číselná částka bude mnohem eh, vyšší než 10 eh, Politiky veřejného zdraví nabízejí poměrně dobrou dlouhodobou návratnost v jednom výzkumu se to počítalo, že by to mohlo být tak 14 ku 1, to znamená jedna jednotka, kterou investujete do politiky veřejného zdraví, se vám dlouhodobě vrátí 14 násobě, násobně. Když hovoříme o politice veřejného zdraví, co tím máme na mysli? Někdy eh, zaměňujeme politiku zdraví s politikou zdravotní péče, ale eh, veřejné zdraví je mnohem širší. Je to jasně vidět na definicích eh, ve Světové zdravotnické organizace VHO. Zdraví je stav úplné eh, fyzické, duševní a sociální pohody a nikoli stav eh, pouhé absence choroby nebo nějaké neduživosti. Eh, potom veřejné zdraví se definuje jako umění a věda toho, jak eh, zabránit chorobám, prodloužit život a podpořit zdraví eh, prostřednictvím organizovaného úsilí společnosti. To znamená, je jasné, že jde o širší spektrum opatření. Můžeme hovořit o politikách veřejného zdraví, tedy jako o něčem, co má eh, vytvořit podmínky, které umožní lidem, aby se zachovali své zdraví, zlepšili zdraví, zabránili chorobám nebo zhoršení, zabránili zhoršení zdraví. Můžeme hovořit o takzvaném přístupu zdraví ve všech politikách, což je v podstatě reakcí na ten horizontální charakter eh, politik veřejného zdraví. A jde o to, abychom začlenili zdraví do veškerých relevantních politických postupů. Teď se podíváme na to, co může EU udělat, jak může v této oblasti jednat. Řekli jsme si, že je vhodné se tomu věnovat, protože ve srovnání s ostatními eh, oblastmi politiky to není tak jednoznačné, eh, jaké jsou pravomoce EU. A také pokud jde o posílenou reakci na eh, legislativní požadavek ze strany parlamentu, mám na mysli reakci komise, když se podíváme na eh, politické, mm, eh, politická vodítka nové předsedkyně komise. Začnu úplných základů. Eh, jaké jsou pravomoci EU jednat? Je to potvrzeno smlouvou EU, je to zakotveno ve smlouvě EU. Když se podíváme na zdraví ve smlouvě, tak tam jde o sdílenou pravomoc spolu s členskými státy. Hovoří se o takzvaných společných bezpečnostních obavách. A potom je tam doplňující eh, pravomoc, která se týká celé řady podpůrných opatření na eh, ochranu a zlepšení lidského zdraví. Potom článek 168 smlouvy o fungování EU, eh, což je takový hlavní článek, který definuje pravomoci v oblasti zdraví. A EU e má na základě toho článku celou řadu podpůrných pravomocí pro podpůrné opatření je tam eh, upraven omezený počet případů, kdy EU může přijímat závaznou legislativu. A zároveň eh, poukazuje na to, že EU nemůže legislativu členských států harmonizovat na základě článku 168 s výjimkou oblastí, eh, které jsou předmětem společných bezpečnostních obav. To znamená, členské státy si sami uspořádávají svoje systémy zdravotnictví. Nicméně článek 168 eh, mimo jiné stanoví eh, povinnost EU eh, zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví, a to při definování a implementování veškerých politik a činností EU, což je určitým způsobem kodifikování toho mm, přístupu veřejného zdraví a politik. V praxi to znamená, že EU se může spoléhat na celou řadu relevantních právních základů pro implementování agendy v oblasti veřejného zdraví. Nejvíce je používán článek 1.1.4 o vnitřním trhu. Například u směrnice o tabákových výrobků byl tento článek 114 použit. A také sem patří napří eh, právní základ pro životní prostředí, spotřebitelské eh, politiky, zdanění, obchod a tak dále. Teď se dostáváme k jádru studie. Chtěli jsme se podívat eh, na příležitosti, které by mohly mít vliv na váš program ve vašem volebním období. poměrně v rychlosti bychom se mohli spolu podívat na takové hlavní institucionální motory a na příležitosti pro řešení zdravotních výzev. Nejdříve eh, jsme se podívali na hlavní postupy, které probíhají. Dívali jsme se na vaše vlastní webové stránky, na stránky výboru Envy. A našli jsme tam celou řadu postupů, které jsou relevantní pro zdraví a řeší je váš výbor v nejrůznějších fázích dokončení, od přípravné fáze až po eh, fázi eh, trialogu. Používají se také různé postupy od aktů přenesené eh, pravomoci, rozpočtové postupy nebo běžné řádné postupy. Například to vyhodnocení zdravotních technologií, schvalování typu motorových vozidel, různé postupy ke chemickým látkách, směrnice o pitné vodě, která už zazněla, takzvaný mechanismus civilní ochrany. Vy jste příslušným eh, výborem ENVY. A mm, také máte vypracovat stanovisko k politice SZP, eh, Horizontu Evropa a různým postupům, které se týkají rozpočtu. Eh, další zdroj, který jsem použila pro to, co vás čeká, je eh, dopis eh, předsedkyně komise. Vidíte to na snímku. Jsou to dostupné léky, implementace nařízení o zdravotnických prostředcích, elektronické zdraví a vytvoření Evropského datového prostoru zdraví, mm, otázka antimikrobiální rezistence, vakcinace, no, zdráhavost vůči vakcínám, plán na boj s rakovinou, strategie pro udržitelné potraviny, od, které se říká farm to fork, od zemědělce až na stůl, až na talíř, zlepšení spotřebitelských informací o potravinářských produktech, to je, je věc, která se týká celých, celé řady téma, například označování, balení, a potom plán pro eh, ty chemické látky, které způsobují eh, endokrinní, eh, endokrinní choroby, endokrinní disruptory. V širším kontextu podíváme-li se na politická vodítka a na těch šest priorit nastupující komise, tak tam jsme si všimli, že hodně z priorit úzce souvisí s veřejným zdravím. Je tam takových šest hlavních priorit. Podíváme-li se na European Green Deal, tak ten představuje příležitost eh, řešit eh, faktory, které eh, mají dopad na zdraví v životním prostředí. To znamená kvalita v zdraví, zdraví potom cíl nulových, nulového znečištění, klimatické změny, přeshraniční hrozby pro zdraví a reakce na ně a připravenost na ně. Potom eh, druhá kategorie priorit souvisí se sociální spravedlností a prosperitou. Spadá sem celá řada činností, například eh, nástroje typu Evropský semestr, pilíř sociálních práv, genderová strategie, záruka pro děti, eh, zelený, zelená kniha ke stárnutí. Potom máme prioritu, která se týká digitalizace nebo digitální éry to představuje obrovský potenciál. Nese za sebou celou řadu otázek, etických otázek, otázek zachování soukromí, eh, zdraví, bezpečnosti. Další priorita se týká dovedností, vzdělávání a integrace. Spadají sem oblasti jako vzdělávání, sport, kultura a souvisí to opět se zdravím. Ta potom se navrhuje nový pakt pro migraci a, azyl a mohla by sem spadat otázka integrace občanů třetích zemí, zejména s ohledem také na zdraví eh, migrantů. Pátá priorita je silnější Evropa ve světě. To opět představuje příležitost. Můžeme pracovat na eh, celosvětových standardech abychom začlenili eh, otázky zdraví do různých eh, mezinárodních dohod, potom také role EU v celosvětovém zdraví a také eh, provádění agendy SDG. A šestá priorita, která je v těch celkových politických vodících, pokynech, tak to je integrita a inkluzivita vytváření politik. Proces vytváření politik by měl zachovávat transparentnost, integritu. To úzce souvisí s povinností podle článku 5.3 rámcové úmluvy o kontrole tabáku, která vyžaduje postupy, které brání eh, nevhodnému eh, prosazování nevhodných zájmů eh, do vytvořeného vytváření politik. Je to také rozhodnutí z roku 2016. Ukazuje se, že ne vždy to ještě na úrovni EU dobře funguje. A tím se dostáváme také k otázce odpovídajícího dialogu s občany a občanskou společností při vytváření politik. Další slide. a další úhel pohledu eh, pro to, co vás může čekat ve vašem programu. Vycházeli jsme ze různých zpráv, například eh, hodnocení komise RIFIT nebo eh, běžné požadavky na podávání zpráv, které už jsou zakotveny ve stávajících směrnicích a nařízeních. Vidíte tady seznam, který ale není vyčerpávající. Podrobnější informace najdete ve studii. Rok 2020 je ikonickým rokem Ehm, poměrně hodně akčních plánů a strategií bude končit eh, k roku 2020, čímž se otvírá diskuze o tom, zda eh, by mělo dojít k jejich prodloužení, obnovení nebo ne. U některých eh, strategií nebo plánů už se teď apeluje na obnovení. Je před námi další řada otázek, která se týká například implementace stávající legislativy, například Eh, té směrnice o národních stropech eh, nebo eh, přeshraniční zdravotní péče, směrnice, další nařízení k klinickým testováním, nařízení další. Podrobnější informace najdete ve studii nebo ta nutričně zdravotní tvrzení a tak dále. Jaké jsou závěry naší studie? Jedna, jedno ze zjištění studie je, že možnost podporovat veřejné eh, zdraví se týká celého spektra politických oblastí. Nikoliv pouze těch politik, politik, které se úzce zaměřují na zdravotnické systémy. Studie také ukazuje, že EU může vycházet eh, v rámci zdravotnické agendy z celé řady právních základů. Dalším zjištěním je, že podíváme-li se na nastupující legislativní období a priority, které byly předloženy, můžeme dojít k závěru, že, jde, že zde je spousta možností, jak podpořit veřejné zdraví. A pak také tam je celá řada takových klíčových výzev pro zdraví. Příležitostí je tedy dost. Zde vidíte poslední snímek a samozřejmě platí, že ne všechny příležitosti Eh, budou spadat přímo pod eh, zodpovědnost komisaře pro zdraví nebo výboru ENVY. Eh, jde také o otázku o spolupráci mezi institucemi a politickou soudržnost, což je zcela jasné téma, které zaznívalo ve všech těch dopisech o, o misi. To znamená, že komisaři by měli sobě navzájem více naslouchat, jisté propojenost a Eh, zaznamenali jsme důraz na tento aspekt. A je také na vás, europoslancích, abyste se rozhodli o tom, do jaké míry a, a na jakých tématech budete pracovat. Ale příležitostí je, jak jsem řekl, hodně. Na závěr ještě tři oblasti, které mohou vyžadovat další eh, pozornost a představují takové hlavní klíčové výzvy v oblasti zdraví, ale neodrážejí se možná až tak eh, v tom, o čem jsme hovořili do posud. Za prvé jde eh, o prevenci nepřenosných chorob, což je hlavní důvod eh, smrtí a chorob v EU. Asi 80 nákladů na zdraví spadá na nepřenosné choroby. Máme například návrh závěru Rady k ekonomice dobrých životních podmínek. Tam se jasně zdůrazňuje vazba a souvislost mezi eh, prevencí eh, nepřenosných chorob a mezi potřebou ehm, zintenzivnit eh, opatření počínaje dětstvím, ale na druhou stranu se to neodráží jasně v žádném z těch strategických dokumentů. Za druhé, jak už jsem řekl, lidé ze sociálně zranitelnějších eh, skupin jsou eh, nepřiměřeně zatíženi chorobami oproti jiným eh, skupinám. Takže zde otázka sociální spravedlnosti. Možná by bylo také žádoucí potrhnout to monitorování těchto politik a také to, jak budou mít jednotlivé politiky dopad na nerovnosti ve zdraví. A za třetí financování veřejného zdraví. Za prvé otázka, jak různé mechanismy financování mohou lépe strategičtěji integrovat eh, otázky zdraví a za druhé od roku 2021 současný zdravotní program eh, se, eh, zaprac- za, se stane součástí širšího programu Social Plus. A je otázka tady, zda tam bude odpovídající Eh, alokace prostředků na jednotlivá, jednotlivá opatření v oblasti zdraví. Tedy ve velké rychlosti a velmi stručně k jednotlivým tématům. Mnohem podrobnější informace najdete ve studii a jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, to byl skvělý přehled všech témat, eh, která budou součástí agendy. A v Evropském parlamentu eh, budeme rozhodně na tato téma vést diskuze. Teď eh, dávám prostor k otázkám k tématu veřejné zdraví. Pan Palmer, prosím. Thank you. Thanks very much and thank you for... Děkuji, děkuji za vaše prezentaci a také za příslušný dokument, který je velmi ucelený a jak už tady padlo, je to velmi užitečný přehled priorit Evropské unie v oblasti veřejného zdraví. Já bych na začátek chtěl říct, že jsem došel v podstatě k trochu jinému závěru v tom smyslu, že vy na konci hovoříte o tom, že jsou tady příležitosti pro parlament a pro tento výbor podporovat otázku veřejného zdraví, zamyslet se nad tím, eh, jak eh, udělat ještě více. jsou tady příležitosti skrz legislativu, která by měla vést ke zlepšení eh, veřejného zdraví. Já si myslím, že toto by přesně měl být cíl našeho výboru už od začátku mandátu, kde se stanovují priority. Slova jsou v tomto důležitá. Ehm, jedna věc je propagovat veřejné zdraví a druhá věc je zlepšovat a posilovat veřejné zdraví. O to bychom se měli snažit. A teď moje otázka. Ehm, ta vaše kon- mm, analýza eh, dopisu budoucí komisařky, ve kterém představuje svou misi či vizi, a příští eh, týden budeme moct eh, mít příležitost eh, se na to pořádně vyptat. Ehm, ale jak jsem říkal, ehm, jedna věc je podporovat, propagovat veřejné zdraví a jedna věc je zlepšit veřejné zdraví. A já když se podívám na ten dopis, ehm, který nastínuje misi, a um, mně prostě přijde, že tady přicházíme o velkou příležitost, protože to, co máme před sebou, to je v podstatě takový nákupní seznam. Prostě není tady nějaká um, zastřešující ambice pro oblast veřejného zdraví našich občanů v celé EU. Máme tady prostě jakýsi nákupní seznam, prostě seznam aktivit, um, rakovina, tabák, alkohol, když se podívám na ten uh, dopis obsahující misi, podívám se um, na uh, to, co plánuje komise, já vím, že také nemůžete uh, nutně mluvit za komisi, ale zajímá mě, co si o tom myslíte vy jako expert. Mně prostě přijde, že tady není nějaká zastřešující ambice nebo zastřešující narrativ v tom smyslu, co v budoucích letech chce udělat komise, aby se zlepšilo zdraví našich občanů. A nemáme tady ani žádnou zastřešující prioritu. Nemluví se tady o nerovnostech v oblasti zdraví. Nezmiňuje se um, zlepšení zdraví našich občanů, což mi přijde zajímavé. A ono to souvisí také s otázkou pravomocí, ale to nemyslím si, že to znamená, že bychom neměli být mnohem ambicioznější uh, my jako parlament uh, a všechny možné instituce Eh, v naší snaze zlepšit eh, veřejné zdraví. Já jsem se to pokusil naformulovat jako otázku. Prostě jde o to, jaké výrazy používáme. Ehm, já jsem ehm, v minulosti, než jsem přišel sem, ve Spojeném království eh, byl šéfem jednoho ehm, orgánů v oblasti veřejného zdraví a my jsme vždy mluvili o velkém potenciálu o tom, že jsou potřeba větší ambice a mně prostě přijde, že to není dostatečně ambiciozní. Zajímá mě, co si o tom myslíte. Um, aspoň jsem tím předeslala, jak to bude vypadat na těch um, slyšeních příští týden. Ano, děkuji za to tovarování, takže už slyšíme, kam se um, to bude ubírat příští týden. A uh, proto lidé chodí do politiky, aby uh, také mohli poposunout věci. Paní Weiss? former health professional and já jsem v minulosti ehm, byla profesionálkou v oblasti zdraví a ehm, také ehm, podnikatelkou v oblasti zdraví. A musím říct, že naprosto souhlasím, že tady existuje potenciál. A také je to ale otázka subsidiarity, protože co je povinnost na vnitrostátní úrovni a co je možnost na evropské úrovni, kde můžeme jaksi přispívat zdravějším Evropě, zdravějším občanům. Já jsem z EPP a jsem e, také členkou ITRE a mám otázku v rámci výboru Envy. na straně jsou všichni kolegové. Říkám si, že bychom možná mohli e, pozvat kolegy z ITRE, a mohli bychom věnovat čas diskuzi o takzvané life science. Myslím si, že to je velká příležitost, má to velký potenciál. E, máme například e, modrou strategii pro oceány a to je věc, která existuje na pomezí e, výboru ITRE a výboru ENVY v souvislosti s zdravím, protože Oba dva výbory ehm, řeší otázku boje s klimatickými změnami, eh, efektivní využívání energie a tak dále. Já ehm, jsem tady pracovala v oblasti zdravotnictví a mně přijde, že eh, Čína a USA jsou v této věci ambicioznější. Také eh, co se týče finanční podpory nebo legislativní podpory, například urychlení ehm, testování nových léčiv a tak dále. Takže zase není to otázka, ale spíše takový návrh. My jako výbor Envy bychom mohli eh, pozvat ehm, zástupce výboru ITRE. Mohl by to být nějaký workshop. Bylo by dobré, kdyby si to vyslechli ehm, kolegové, zapojili se do této práce. Protože je to otázka obchodních příležitostí. Vlastně to stojí na pomezí práce obou dvou těchto výborů a mohlo by se na to pozapomenout vlastně by to snížilo míru ambicí mm, zdravé Evropy do budoucna. Ano, to je dobrý návrh. Eh, zamyslíme se nad tím. Prosím, dejte eh, vědět eh, koordinátorům jak ITRE, tak ENVY, aby věděli, že by to mohli prodiskutovat a naplánovat. Ano, udělám, co bude v mých silách. Paní Monserrat. Gracias. Um, cuando habla Děkuji. Eh, když jste mluvil eh, o tom, co znamená zdraví, že to je tedy jaksi fyzické, duševní i sociální zdraví, tak eh, já také eh, pocházím z oblasti zdravotnictví, já jsem byla dokonce ministrní pro zdravotnictví ve Španělsku a musím říci, že eh, v rámci národních systémů se podniká velké úsilí ve všech evropských zemích a dosáhli jsme velkého pokroku ehm, díky eh, prevenci, díky různým šetřením, díky profesionální expertíze, ale také díky práci institucí, komise a parlamentu. Je to ale velká výzva v oblasti zdraví zvláště prevence, protože máme tady ehm, eh, věk ehm, ehm, dožití, eh, v Španělsku má vysoký věk a není pochyb o tom, že lidé berou stále více léku a musíme eh, tomuto věnovat pozornost, tak abychom také zlepšili kvalitu života musíme už od eh, raného věku, od dětství ehm, až do stáří věnovat pozornost prevence. Já bych eh, ehm, říkala, že bychom měli mluvit i o duševním zdraví, ehm, společnosti, samotě, eh, osamocení lidí, protože to jsou velmi důležitá témata. Bylo by lepší, kdybychom to mluvili více, tak jak mluvíme třeba o hospodářské krizi. Prostě mm, toto jsou všechno záležitosti, které také přispívají například duševním onemocněním a e, společenským problémům. Takže, mm, jak říkám, musíme věnovat velkou pozornost e, prevenci. Z příslušné zprávy vyplývá, že velký počet e, nemocí, že se jim dá zabránit skrz prevenci. Um, a je pravda, že pokud mluvíme o prevenci, tak eh, často se tomu věnujeme na té fyzické úrovni, že je potřeba prostě mít čistý vzduch, eh, dobrou stravu a tak dále. Um, ale nemluvíme o těch duševních aspektech nebo společenských aspektech. Mluvíme například o boji s tabákem, ale eh, nemáme tady prevenci z toho úhlu pohledu sociálních aspektů. Takže si myslím, že v budoucích letech bychom se měli zaměřit nejenom na, ty, eh, na ten fyzický přístup, ale i na ty duševní a sociální aspekty nemocí. Um, je to otázka nerovnosti, těch zranitelných osob, um, už to tady padlo. Všechno to do toho vstupuje. Takže prevence ehm, i v oblasti duševní a sociální, protože v té fyzické už jsme jaksi, fyziologické už jsme pokročili a ehm, velmi nás zajímá, jaké kroky podnikne v této věci komise. Doufám, že se tato téma posunou vpřed. Thank you. Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo další? Pokud ne, tak já mám také jednu otázku k jednomu z posledních slajdů. Vy eh, mluvíte o těch nerovnostech v oblasti zdraví a že by to mělo být také téma, kterému by se EU měla do budoucna eh, věnovat intenzivněji. Mě by zajímalo, co si myslíte, že EU může a měla by udělat v této věci, tak abychom eh, zmírnili nerovnosti v oblasti zdraví. Navíc k těm tématům, která už tady zmínili kolegové. Takže prosím, můžete odpovědět. Děkuji vám za kvalitní otázky. Nejdříve eh, k vaší první otázce. O tom, že musíme používat určité výrazivo nebo jazyk, určitý tón. Já Eh, nemluvím eh, nutně o příslušné studii, která ehm, zdorazňuje budoucí témata. A jsou to takové perspektivy do budoucna. Já si myslím, že ta zastřešující ambice a využití určitého narrativu, jak říkáte, tak eh, je to pravda na tom posledním snímku jsem se pokusil um, zmínit ty určité nedostatky, ty propasti. v obecném přístupu k prevenci. A tím se dostávám eh, k druhé otázce, která tady padla. Tedy, že není toto vnímáno jako ústřední pilíř kterému bychom se měli věnovat v oblasti zdraví. Když se na to podíváme z praktického pohledu, tak eh, si myslím, že eh, v rámci toho procesu se můžeme zaměřit na určité priority a eh, využít je k tomu, abychom integrovali i tato témata. Ale je to záležitost, na kterou budeme muset ještě trochu zatlačit a využít těchto příležitostí. Není to prostě něco, co přijde naservirováno na zlatém podnosu. Prostě neobjevuje se to v těch misích a vodítkách, která jsou k dispozici. V tom s vámi souhlasím. Pokud je o váš návrh, ehm, že bychom měli vést takovéto diskuze, tak to si myslím, že je eh, dobrý nápad. Pokud jde o duševní zdraví, tak ehm, Ehm, to byl jeden z překvapivých ehm, závěrů. Zatím není úplně jasné, co se plánuje v této věci. Ehm, jsou tady určité iniciativy nebo společné aktivity, které už proběhly, ale je pravda, že jsem neviděl nic zcela jasného, pokud je o budoucí priority komise. Takže eh, vím, že se teď připravují eh, závěry rady a rada žádá o strategii pro duševní zdraví. Vím, že to ještě nebylo přijato, ale projednává se to. A já to vnímám jako, že um, to spadá do té širší oblasti prevence nepřenosných e, nemocí. Musíme hovořit i o těchto typech nemocí. A je to oblast, které nevěnujeme dostatek pozornosti. Když se zamyslíme nad tím, co vlastně je veřejné zdraví, zdraví veřejnosti, tak znamená to, že musíme vytvořit takové podmínky, aby lidé eh, mohli jaksi maximálně využít eh, svůj potenciál a prostě žít plnohodnotný život. Ta studie, která byla citována, ohledně návratnosti investic, tak ehm, z té vyplývá, že máme tam průměrný počet intervencí a pokud je o legislativní ehm, kroky, tak eh, ty vedou k největší návratnosti. To je také potřeba mít na paměti, když eh, se budeme zabývat těmito otázkami jak přistoupit nebo jak vyřešit ty nerovnosti v oblasti zdraví. Ono to často vychází ze socioekonomických nerovností. Pokud eh, úspěšně bojujete proti řadě témat, řadě problémů, kterým lidé čelí, ať je to chudoba, vyloučení, diskriminace, tak se vlastně už posouváte kupředu i v oblasti eh, řešení těch nerovností v oblasti zdraví. Samozřejmě jsou tady určité specifické mm, oblasti, kde eh, je možné eh, věnovat jim větší pozornost. Já bych chtěl poukázat na jednu nedávnou zprávu, kterou jsem ještě také neprošel úplně důkladně. Je to zpráva VHO, zpráva o statutu Musím si to tady najít. Je to zmíněno v tom dokumentu i v té prezentaci, mohu vám to případně přeposlat. A je tam stanoveno pět eh, zásadních podmínek v politické oblasti, které mohou vést k eh, podpoře veřejného zdraví. A jenom jedna z těch podmínek jsou vlastně systémy zdravotnictví, což je samozřejmě důležité ale abyste řešili problém nerovnosti v oblasti zdraví, tak eh, se musíte zabývat celou škálou oblastí a v té zmíněné studii nebo v té zprávě je to velmi dobře vysvětleno. Dobře, děkuji vám, my se na to podíváme. Takže já vám děkuji, tím eh, končíme dopolední eh, zasedání, kde jsme se zabývali budoucími výzvami v oblasti boje s klimatickými změnami, oblasti životního prostředí a veřejného zdraví. Jak jsem zmiňoval na začátku, také bezpečnost potravin eh, sem spadá a i tady budeme čelit určitým výzvám, ale dnes jsme na takovou diskuzi neměli prostor. A tím jsme vyčerpali výb- eh, program výboru N.V. pro tento eh, týden. Příští dva týdny nás čekají slyšení. slyšení. Takže kolegové se budou moci vyptat navržených komisařů. Teď máme eh, budoucí zasedání 6. a 7. listopadu, ale chtěl jsem říci, že ještě možná budeme mít další výbor Envy eh, ve Štrasbur- v týdnu ve Štrasburku od 21. října. Může se to ještě objevit na programu, ale samozřejmě všichni tuto informaci potom dostanete. A tím tedy pro dnešek končím zasedání a uvidíme se příště.